Máme zde dva spoluspravodaje a já dám nejdříve slovo paní Evě Žolí. Paní předsedkyně, pane komisaři, pane ministře, drazí kolegové. Novinka, která není příliš známá, se ani neřešila v médiích. Je nutno o 20 snížit potravinovou pomoc Syrii kvůli tomu, že máme nedostatek prostředků. A to je dramatický dopad toho, že máme nedostatek prostředků na platby. Je pravda, že rozpočet Evropské unie a členských států teď podléhá úsporným opatřením. Občané trpí dopady krize a dopady úsporných opatření prosazovaných jejich vládami. Nicméně 9 z 10 Evropanů si i nadále myslí, že Evropská unie musí i nadále financovat humanitární pomoc. Naši spoluobčané jsou solidární i přes krizi. Členské státy je musí vyslechnout. Musíme i nadále financovat akce v oblastech světa, které jsou nejvíce postiženy. Střední Afrika, Sýrie, Sudán, tam se objevují čím dál hlubší lidské krize. Jak je možno si vysvětlit, že Evropská unie je schopna jen stát opodál a dívat se na to, jak její efektivita v humanitární eh, oblasti klesá i když její schopnosti jsou velmi dobře známy. Máme evropský rozpočet, který je založen na různých slevách a rabatech a tím pádem musíme omezit svou solidaritu vůči občanům, vůči svým sousedům a to by bylo skutečně hrozné. Byl by to obraz Evropy, která se stahuje do sebe, je lhostejná ke zbytku světka. světa. Solidarita v Evropě, ano, ale určitě i za našimi hranicemi. To není jen prázdné slovo. Je to samotné DNA našeho společného projektu. Nemůžeme z toho, se toho vzdát, nemůžeme od toho ustoupit. Evropské státy se musí zavázat, že co nejdříve přijmout opravný rozpočet. Členské státy musí také vystoupit odvážně, protože náš partner Izrael už po, několikrát, po několikáté ničí konstrukce a tedy budovy na západním břehu Jordánu, které byly financovány z našich prostředků. Evropská unie už nemůže mlčet, musí začít jednat, protože toto ničení staveb už nemůže zůstat bez jak, jakékoliv reakce. I když Evropská unie se podílí na mírových rozhovorech, je nutno, abychom odsoudili toto porušení mezinárodního humanitárního práva. Jde také o to, abychom donutili Izrael k tomu, že vyplatí odškodnění, náhradu školy, ne, škody. Nejen to, k čemu došlo 8. dubna, ale také ty tři, z těch 30 milionů. Týkalo se to projektu které byly mezi lety 2001 a 2011 financovány Evropskou unii. 30 milionů eur to není jen tak nějaká zanedbatelná částka. To je výše pomoci, kterou v prosinci poskytla Evropská unie, aby se posílila podpora obětí syrské krize. 30 milionů eur to je částka, kterou každý týden potřebujeme k tomu, aby se pomáhalo těm eh, Syřanům, kteří uprchli a kteří jsou přesídleni. 30 milionů eur, to je výše evropské pomoci Afganistánu v roce 2013. Solidarita, zodpovědnost, přísnost. Eh, právě to očekávám od členských států. Eh, Děkuji paní Žoli a nyní dám slovo našemu spolu zpravodaji Alenu Lamasurovi. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Žoli popsala dramatické dopady nedostatku prostředků na platby, především pokud jde o potravinovou pomoc a rozvojovou pomoc v zemích, eh, které jsou našimi partnery. Rád bych řekl, že i když eh, ten problém je velmi urgentně, velmi tragický, pokud je o humanitární pomoc, eh, tak eh, projevuje se i ve všech dalších kapitolách evropských politik. Už poprvé jsme tedy to konstatovali na podzim roku 2012. To byla první krize prostředků na platby, která vyústila k tomu, že jsme evropský rozpočet pro rok 2012 uzavřeli s lehkým deficitem. Rok 2013 jsme zahájili s poměrně velkými nesplacenými účty z roku 2012 a i když jsme dostali poměrně štědrý eh, rozpočet, doplňkový rozpočet ve výši 11 miliard eh, eur v roce 2013, tak rok 2013 znovu skončil deficitem ve výši více než 23 miliard eh, eur. Dnes pro všechny politiky společenství vidíme, že budou chybět peníze v polovině roku. Máme zde marže, které jsou ještě k dispozici ve výši asi 700 milionů eur pro rok 2014. Rozpočtový výbor to velmi přísně sleduje. Měli jsme společné slyšení s komisařem Levandovským a s komisařkou Georgiovou, a s paní Žuly a s výborem pro rozvoj. byl odsouhlasen jakýkoliv převod, který je možný legálně v této chvíli, aby se mohla co nejrychleji vyplatit ta naléhavá humanitární pomoc. Nicméně jsou to peníze, které pocházejí z rozpočtové linky u které víme, že do konce roku už nebude z čeho čerpat. Normálně tedy ten převod spočívá v tom, že vezmeme peníze z linek, u kterých si myslíme, že nebudou dostatečně využity a přesuneme je do linek, které, jak předpokládáme, budou eh, využívány nadměrně. A tady vyplňujeme jednu díru druhou dírou. A to není možné, nebo bude to možné pouze v případě, pokud Rada odsouhlasí, že budeme potřebovat eh, další doplňkový rozpočet, možná v polovině roku, v každém případě ještě před eh, podzimem. Pan komisař Levandovský to může ještě upřesnit, ale musíme si uvědomit, že parlament eh, bude čtyři měsíce nebo téměř čtyři měsíce nefunkční, nebude schopen odhlasovat doplňkový rozpočet. Budeme schopni řešit pouze běžné věci, takže budeme muset nechat všechno tak v pořádku na konci funkčního období. Musíme si zajistit situaci, kdy Evropská unie bude mít dostatek prostředků pro financování všeho, co bylo naplánováno v rozpočtu 2014. Děkuji. A nyní za radu pan Dimitrios Kurkulas. Euh, Rada si plně uvědomuje problémy související s nedostatkem prostředků na platby pro financování vnější pomoci EU a chápe i znepokojení, které zde vyjádřili paní Žuli a pan Lamasur za rozpočtový výbor a za výbor pro rozvoj. The the Council and Rada uh, Parlament i komise už měli příležitost eh, projednat tuto otázku na eh, rozpočtovém trialogu, ke kterému eh, došlo 2. dubna. Na tomto zasedání se nám podařilo nalézt možné způsoby, jak vyřešit finanční problémy, na které poukázala Evropská komise. Evropská komise byla schopná už primárně zareagovat na druhy plateb, kterých se to týká, pro Evropský instrument pro demokracii a lidská práva dvěma návrhy převodů. Rada se maximálně vynasnažila, aby oba návrhy převodu byly provedeny co nejrychleji. Jsem velice potěšen, že vás mohu informovat, že od začátku tohoto týdne poté, eh, co v pondělí byl návrh přijat na zasedání Rady pro eh, zemědělství a rybolov, eh, komise už požádala o převod těchto prostředků na potřebné účty. Pokud ty eh, prostředky nebudou stačit na pokrytí rozpočtových položek, tak může komise eh, předložit další návrhy na další převody eh, prostředků nebo dokonce předložit návrh opravného rozpočtu. Já bych vás rád ujistil, že Rada plně bude respektovat eh, znění a obsah eh, společného prohlášení k eh, platbám, které podepsali a odsouhlasili naše instituce v listopadu minulého roku v rámci dohodovacího řízení ohledně víceletého rozpočtu. Rada v duchu této dohody urychleně projedná jakýkoliv návrh na převod prostředků i napříč eh, jednotlivými kapitolami rozpočtu. Eh, také eh, zaujme stanovisko k jakémukoliv návrhu opravného rozpočtu, tak aby zabránila nedostatku v prostředků. Zároveň jistě chápete, že v tuto chvíli nemohu předjímat stanovisko, které rada zaujme k jakékoliv konkrétní žádosti o převody. Rád bych um, hovořil o uh, prostředku podpůrném pro Ukrajinu, což je věc, která mi zajímá mimořádně média. Rada je odhodlána podpořit ukrajinský eh, lid a ukrajinskou vládu v jejich snahách o stabilizaci země a provádění reform. Rada proto vítá komplexní balíček, který o pomoci, který předložila komise a je odhodlána jej naplnit. Uznáváme, že to možná vytvoří další tlak na otázku eh, plateb v rozpočtu tento eh, rok. Eh, rozpočtový trialog 2. dubna byl příležitostí pro naše tři instituce si vyměnit názory i o této otázce. Komise byla vyzvána, aby přijala první soubor opatření k řešení problému a rada přislíbila rychlé jednání. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, rád bych závěrem připomněl, že komise má právo iniciativy, proto je na komisi, aby předložila jakékoliv návrhy na použití rozpočtu nebo na opravný rozpočet. Rada je odhodlána jakékoliv takovéto návrhy projednat co nejrychleji a dohodnout se co nejrychleji na jejich přijetí. Děkuji, pane Kurkulasi. A teď komisař Levandovsky. Děkuji, paní předsedající. Eh, vážení poslanci, ano, eh, řízení rozpočtu eh, na národní úrovni i tady v Evropě je eh, kolikrát dnes eh, řízení nedostatku. To je eh, prostě životní fakt. Je to dáno systematickou nedostatečností rozpočtu a úrovní plateb která je nižší než eh, tím, eh, co bylo prognozováno eh, jako průběžné výdaje v letech 2012, 13 a teď 14. Takže jsme teď zvyklí na dvojkrokový postup. Implementujeme rozpočet, ale potom žádáme o opravný rozpočet na základě už faktických dat, abychom přes Eh, svědčily členské státy o eh, nezbytnosti toho rozpočtu, protože i v krizi eh, a během šetření se musí platit účty za elektřinu. V rok 2014 bude mm, ve v řadě ohledů problematický, protože máme o 19 milionů méně plánováno a můžeme tedy očekávat nedostatky a to v celém rozpočtu, nejenom na vnější činnost Evropské unie máme eh, víceméně než 20 milionů eh, nezaplaceno eh, v oblasti fondu soudržnosti a to je velký problém při naplňování rozpočtu na rok 2014. Ale když zareaguji na dopis a ústní otázku paní Žoli, a pana Lamasura hmm, musíme zareagovat v oblasti programu v externí pomoci. A také musíme eh, použít nástroje, které máme podle finančního nařízení i podle smlouvy. A to bylo oznámeno eh, v našem společném prohlášení. A já eh, cituji, pokud bude globální platební závazek řešen globálními nástroji a budou použity příslušné nástroje z MFF, tak komise navrhne opravná opatření v podle implementace a bude používat veškeré nástroje, které nový MFF používal, tedy nabízí. Jak tomu bylo v letech 2012 a 2013? A v roce 2013 jsme mobilizovali navíc 54% pro extra humanitární pomoc. Takže teď to můžeme zopakovat ještě u těch dramatičtějších potřeb. Jaký repertoár nástrojů máme? Za prvé, Tady máme eh, monitoring. Ale to nestačí. Potom jsou to předběžná opatření a předběžná opatření eh, eh, činíme například dvě tranše humanitární pomoci, můžeme redukovat úroveň předfinancování mezinárodním organizacím, můžeme řídit krizi se stejnou logikou. Za třetí máme nástroj, který spočívá v transferech čili ve vnitřních eh, převodech. A dva z nich už eh, eh, jsou použité k překlenovacímu financování. Jeden k humanitární pomoci a druhý pro Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva. Ale měl pravdu. Ano, víceméně tím využíváme určité načasování plateb, ale svým způsobem to tam musíme dolít zpátky. My si půjčíme, pečujeme peníze, abychom je mohli vyplatit teď, ale musíme eh, to vykompenzovat na konci roku. Další nástroj, ten se týká hm, rezervy pro nouzovou eh, pomoc pokud nejsou alternativy možné. A později během roku, a to je globální eh, transfer, máme tady eh, přerozdělení prostředků, protože ve druhé polovině roku již lépe víme, co lze použít v rámci tedy řešení nedostatku. A poslední věc je opravní rozpočet. To je až ke konci roku, ale samozřejmě to asi nestačí. Rozpočty nestačí, pak je tady také nástroj flexibility a krizová marže. To je prostě běžná realita. Nicméně humanitární pomoc, a tady souhlasím s vaší otázkou, směřuje k eh, záchraně života, takže musíme řídit, eh, řešit veškeré možnosti. Pokud jde o Ukrajinu, ano, tam jde o e, další e, e, načasování nebo předřazení peněz. S těmi se nepočítalo. Pokud jde o těch 11 miliard, tak 1,4 jsou granty a zbytek jsou půjčky části pod zárukou evropských rozpočtů. Takže musíme jednat co nejrychleji vzhledem k dramatickému a dokonce i tragickému dění na východě Ukrajiny. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A, a nyní um, dáme slovo řečníkům v jednotlivých, podle jednotlivých frakcí. Nejdříve kolega Breda, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Vítám dnešní rozpravu o znepokojivém nedostatku prostředků na platby pro financování vnější pomoci EU. Je důležité najít řešení tohoto problému, protože od zítřka se už nesejdeme prakticky až do července, ale Evropská unie i v mezidobí musí dostat svým závazkům a musí být schopna reagovat eh, na eventuální humanitární krize. Vraťme se tedy k rozměru tohoto problému. Hovoříme o tom, že nám chybí 400 milionů eur, což je tedy zhruba polovina ročního rozpočtu na humanitární pomoc EU. 150 milionů eur bychom měli najít ještě do léta, abychom zabránili skutečné krizi plateb. Abychom mohli financovat eh, projekty, které jsou zásadní pro třetí země a dnes jsou ohroženy. Je jasné, že kvůli krizi je nutno omezit eh, všechny rozpočty Evropské unie a ty prostředky na platby, ty se týkají i dalších položek rozpočtu, nejen eh, humanitární pomoc a tedy vnější pomoc. Ale chci říci, že humanitární pomoc je specifická. Jedná se o krátkodobé financování prosahu 12 až 18 měsíců a velmi často je nutno uplatnit tuto pomoc okamžitě, pokud chceme, aby to naše působení bylo efektivní, když jde o ozbrojené konflikty, záplavy nebo sucha. DG Eco pomohlo 120 milionům lidí díky těmto prostředkům. Jedná se o zranitelné osoby ve Středoafrické republice, v Jižním Sudánu, v Sýrii. A lidé tedy na nás spoléhají. Humanitární pomoc, to je věc, která je populární mezi našimi občany, takže jde také o naše věrohodnost. Fru talman, kolleger, herr e Paní předsedkyně, kolegové, pane komisaři, Evropská unie je zapojena do řady humanitárních misí na celém světě, jich Sudanu, Filipíny, Sýrie. A tady se stává, že pravá ruka neví, co dělá levice. A závazky, které na sebe bereme jakožto Evropská unie, E, jsou ohroženy. Tady hovoříme právě o prostředcích na platbách a vidíme, že dochází k zeštíhlování prostředků na pomoc, kterou poskytuje komise. Často se jedná o situace života nebo smrti, na tom záleží e, e, a proto, když hovoříme o přerozdělování prostředků v rámci rozpočtu, tak to nestačí, protože tady se jedná o to, že vlastně by mohlo dojít zase k podobnému schodku nes, nemáme dost prostředků na to, abychom mohli dodržet své sliby. A zároveň poskytujeme finanční prostředky jiným státům, ku příkladu Ukrajině. Je tedy třeba, abychom měli k dispozici finanční prostředky. A naš, Kolegyně tady apeluje vlastně, aby byly umožněny finanční prostředky k využití tam, kde již byly vlastně slíbeny. Ale je, riskujeme, že z toho budou jenom prázdná gesta. Musíme se podívat na to, co chce udělat komise, například nástroj pro míra bezpečnosti. To se poskytuje Ukrajině, ale zase na to má velký vliv ten deficit. Jak můžeme slibovat další pomoc, další úsilí e, jestliže to nemůžeme podložit skutečnou pomocí. E, mluvíme o tom, že se jaksi znovu e, přestrukturují všechna ta rozhodnutí, že, ale Teď byly peníze tedy poskytnuty Ukrajině, ale já se ptám, jak můžeme potom reagovat? Tady byl eh, výzva pro 150 milionů euro. Jedná se o to, že vznikají akutní potřeby našího, naší pomoci. A teď je na to pravý čas. Pane Scheitz Gerens. Děkuji, paní předsedkyně. Náklady na intervence jsou dobrým indikátorem závažnosti problémů, které jsou předmětem této rozpravy. Tyto krize jsou dlouhodobé a závažné. Středoafrická republika, Jižní Sudán, Sýrie, to všechno nás nutí k tomu, že Evropská unie musí věnovat více prostředků na řešení těchto krizí, ale buďme realističtí. Ty požadované částky jsou poměrně nízké. 150 milionů do července plus dalších 250 milionů do konce roku. To jsou prostředky navíc, které bude humanitární pomoc potřebovat. Evropská unie je připravena dostat své zodpovědnosti jako i rozpočtový výbor pro tu první tranši 150 milionů. Já doufám, že se nám podaří překonat eh, odpor členských států, které se ještě staví proti tomu, že by se dali k dispozici ty zvláštní prostředky, aby se vyřešila tato výjimečná krize. Kdybychom nemohli uvolnit prostředky hned, eh, velmi špatně bychom vysvětlovali obětem těchto krizí, těchto problému, že eh, kvůli tomu, že máme nedostatek prostředků, tak budeme stát jako nečení pozorovatelé. Ten požadavek dalších prostředků je plně oprávněný, protože Humanitární pomoc eh, to je jednoznačná činnost, která je přijímána na všech frontách. Nedá se to vyřešit eh, pouze transferem prostředků protože humanitární pomoc eh, závisí i na dalších prostředcích, které vyplývají z mezinárodní pomoci, která je chronicky podfinancována. Děkuji a nyní má slovo pan Butikofer. Paní eh, předsedající, pane komisaři Levandovsky, vážené kolegyně a kolegové, já jsem rád, že jako eh, zpravodaj výboru pro zahraniční záležitosti, pro instrument eh, stability a míru zde mohu stručně vystoupit. Problém, o kterém se tady diskutuje u monetární pomoci, existuje stejně v oblasti, za kterou zodpovídám já. Jedná se sice o menší částky, ale jedná se o podstatné záležitosti nemovitosti. 58 milionů euro nám chybí do konce roku. Eh, jedná se o projekty ohrožené eh, rizikem, eh, že se nebudou moci naplnit v devíti zemích Ukrajina, Irák, Gaza, Syrie, Irán, Sierra Leone, Sudán, Jižní Sudán a Středoafrická republika. Jedná se o klíčový projekt Evropské unie, Jedná se o základní kompetenci Evropské e, unie a sice e, řešení občanských e, konfliktů, civilních konfliktů a prevence konfliktů. Jsme směšní, když nejsme z to dát dohromady nezbytné prostředky na toto. Chtěl bych výslovně zdůraznit, že se nejedná o konkurenci humanitárním prostředkům. Výslovně ne. I když už můžeme říci, že humanitární pomoc bude potřebovat více, když eh, prevenci nebudeme schopni podpořit. Baronka Eštnová v této souvislosti eh, poukázala na tuto eh, věc, na tento vztah. A já bych vás chtěl výslovně poprosit, pane komisaři Levandovsky, iniciujte také transfer pro instrument stability a pomoci, tak jako to navrhujete o humanitární pomoci. Děkuji. Děkuji, eh, pane eh, Bitekofere, teď pan Susa. O Lewandowski eh, acabou de dizer há pouco. Paní předsedkyně, pan komisař Lewandowski právě teď řekl, že nedostatek rozpočtových prostředků v Evropské unii je zcela nevyhnutelný. A dovolte mi říci, že v politice není nic takového, Eh, co by se nedalo vyřešit, pokud jde o účty. Společně s radou Eh, musím říct, že se tady docela eh, udělalo hodně nedobrého, protože se jedná o humanitární pomoc. Zkuste si představit, kdyby nás někdo poslouchal, kdo nesmírně tu humanitární pomoc potřebuje. Než půjdu dál, tak dovolte mi, abych řekl, že humanitární pomoc už teď eh, má vyčleněný velmi skromný rozpočet v porovnání s tím, co vydáváme na bezpečnostní opatření. Za druhé, v rozpočtovém výboru eh, na, jsme nedávno měli eh, návštěvu organizace AMREL, kteří se zabývají situací palestinských uprchlíků. A opravdu oni nemohou čekat, až se zase svolá Evropský parlament nebo až komise a rada něco udělají, protože jde o životy. Možná, že členské státy mají rozdílnou politiku a možná, že právě proto se dostáváme do této situace, kdy je tady takováto obrovská potřeba humanitární pomoci. Pan Cortes Lastra. Děkuji, paní předsedkyně. Hovoříme zde o tom, že nám chybí 150 milionů eur, ale já musím upozornit na to, že v uplynulých měsících jsme říkali tisícovkám lidí, aby nám odpustili, že chybí prostředky, že chybí voda, chybí léky, chybí humanitární pomoc. A teď můžeme prstem ukázat na ty, kdo donutili Evropskou unii tomu, aby se omlouvala za to, že neplní své humanitární úkoly. A to je těch 28 hlav států a vlád. A tento parlament nedovolí, aby Rada dále podepisovala bianko čeky pro Středoafrickou republiku, Haiti a tak dále, protože pokaždé, když ty peníze nejsou poskytnuty, tak umřou stovky dětí, žen a slabých. A mě by zajímalo, co rada udělá. Jak zabrání tomu, aby se zde nehrála ruská ruleta s životy těch, kteří trpí hladem a kvůli konfliktům? Toto tento parlament nedovolí. Děkuji a nyní pan Kašman. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, pořád eh, máme před sebou těžké časy v Evropské unii, ale ti nejchudší by neměli nést břemeno. Eh, nedostatek prostředků se týká humanitární pomoci a jiných finančních nástrojů pro externí pomoc, jako je i Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva. Situace je taková, že kdyby zítra došlo ke krizi, nemohli bychom zasáhnout a podniknout, poskytnout pomoc. Jak můžeme být seriózní o našich hodnotách, jestliže prv první škrty děláme vůči těm, kdo je nejvíce potřebuje. Jaký signál my, jakožto Evropská unie z 28 členských států, vysíláme ke zbytku světa? Nenom uzavíráme eh, hranice eh, před syrskou krizí, ale ani nedostáváme eh, závazkům vůči těm státům, které vítají syrské běžence, kterých je 9 milionů. Proto tento evropský nástroj pro demokracii a lidská práva je velice potřebný pro pomoc menšinám, ženám, Um, těm, kdo oh, hájí um, lidská práva. Teď nesmíme stahovat tento nástroj, musíme ho naopak podpořit. Po 15 letech v tomto parlamentu, toto je můj poslední projev, paní předsedkyně, říkám těm občanům, kteří mě sem zvolili, děkuji vám za privilegium, že jsem mohl dát hlas těm, kdo hlas nemají, zastat se těm, jejichž práva by byla pomíjena a jimž by byla, je, která by jim byla odňata. Tato Evropa je Evropou, kterou je třeba obhajovat, protože u jejich kořenů jsou principy rovnosti, spravedlnosti lidských práv a spravedlnosti. Děkuji. Mnohokrát děkuji eh, Michaela Kašmane a děkuji vám za to, že jste tady celá ta léta byl s námi. Nikdo nežádal o slovo v rámci postupu eh, Catch the Eye a proto poprosíme pana komisaře Levandovského, aby se laskavě ujal slova. Bude to zase stručné, paní předsedkyně. Máme co dělat eh, s nedostatky v celém rozpočtu. Všude máme málo peněz. Rok 2014 bude co do zprávy rozpočtu velice obtížný. Máme o 9 miliard méně, než kolik se eh, dalo v roce, než kolik mělo být. A potřeba Potřebujeme to v oblasti eh, humanitární pomoci a řízení krizových situací. Nehovoříme jenom o, tady o miliardách, mluvíme o milionech. A já slibuji, že vyzkouš, vyzkoušíme a budeme zkoumat veškeré možnosti, které nám dává eh, smlouva finanční nařízení. Budeme tvořivě postupovat v oblasti transferu, abychom mohli reagovat. Ale bez takzvaně čerstvých peněz nebude možné zaplatit eh, všechny účty, eh, které jsou uznatelné uvnitř i na eh, externí účty a dostat důvěryhodnosti Evropské unie, pokud jde o řízení krizových situací a humanitární pomoc, což je skutečně akce na záchranu životu. Slibuji tedy, že budeme dělat všechno, co můžeme, ale bez dalších peněz které by měly přijít s novým mandátem parlamentu, se to těžko dá udělat. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, a teď za radu pan minister Kurkulas. Děkuji. Eh, paní předsedkyně. Eh, rada má za to, že je důležité dostat eh, potřebám, rozpočtovým potřebám Evropské unie, zejména v oblasti humanitární pomoci. Jsme odhodláni podporovat tuto důležitou politiku v rámci okruhu čtyř víceletého finančního rámce. Je teď na komisi, jak jsme právě slyšeli, aby řídila rozpočet se celkovými prostředky, které rozpočtový orgán orgán schválil a aby zajistila efektivní realizaci tohoto rozpočtu s využitím všech možností realokací, pokud to bude třeba. Mohu vás ujistit, že abychom eh, pokryli oprávněné a urgentní další pomoci, Rada je ochotna posoudit veškeré finanční možnosti, pokud je komise navrhne. Jinými slovy, Eh, prostředky na platby a závazky, které jsou v rozpočtu na rok 2014 a který byl schválen v listopadu 2013 společně parlamentem a radou, musí být řídícím rámcem pro komisi. Zároveň a v souladu s doporučeními pro rozpočet, který schválila 18. Eh, února tohoto roku Rada ECOFIN. Rada očekává, že komise bude eh, opatrnostně přistupovat k realizaci rozpočtu na rok 2014. Pokud by vznikly nepředvídatelné potřeby, které z vnitřních transferů by se nedalo proplatit eh, z těch dostupných prostředků, jak právě říkal pan komisař, pak komise může eh, předložit eh, oběma součástem rozpočtového orgánu návrh opravného rozpočtu. Jak už bylo řečeno, rada bude posuzovat veškeré takovéto návrhy na změny rozpočtu bezodkladně a rada e, v tom případě si e, e, bude reagovat na základě identifikovaných nedostatků na platby, které s nimi přijde komise a týká se to i vnější pomoci. Děkuji a teď mi dovolte, vážení kolegové, říci několik slov řecky, protože pravděpodobně to bude chvíli trvat, než někdo další bude předseda této sněmovně v řečtině. Já bych ráda svým jménem a jménem pana předsedy Martineze Martineze se s vámi rozloučit, protože je to eh, poslední mé předsedání tomuto parlamentu. Musím říci, eh, že je to skutečně pro mě dvojí čest, eh, protože jsem místo předsední parlamentu v době, kdy máme řecké předsednictví a jsem hrdá. A všichni bychom měli být hrdí na to, že jsme byli zde v Evropském parlamentu v tom tak obtížném období. Jako řekyně bych také ráda srdečně poděkovala za jednoznačnou podporu Řecku a za solidaritu, kterou projevil Evropský parlament vůči Řecku a vůči dalším zemím, které se potýkaly s velkými problémy v tomto období. Jak říkal pan Martinez, další místo předseda, vysedáme z vlaku Evropského parlamentu, ale v žádném případě nevysedáme z vlaku Evropské unie. Právě naopak, pojedeme i dále. V prvním vagónu budeme v první linii. Ještě jednou děkuji. Připomínám, že teď do 18 hodin přerušíme zasedání a potom budeme hlasovat. Děkuji.